Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Posaďte se, prosím, kolegové. Tak, schůze byla tímto opět zahájena a dostáváme se ke čtvrtému volebnímu kolu. V první řadě potřebujeme nahradit panu, an, paní analýzu Loc, která doposavat počítala hlasy. To znamená, že potřebujeme jejího náhradníka. Frau La Paní Lara Kumi je náhradní skrutátorkou. Děkujeme vám, paní Kumi. Dámy a pánové, přicházíme tedy k okamžiku, kdy je zahájeno čtvrté volební kolo a podle 16. článku prvního odstavce jednacího řádu volíme mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty třetího kola, to znamená mezi panem Pitelou a Tajánem budeme volit. A já bych tedy poprosil všechny, aby tedy opět se zhostili svých hlasovacích lístků. to znamená, distribuují se hlasovací lísky a, pa, a všichni skrutátoři se prosím posadí na svá místa. Paní Komi, prosím, tam číslo 3 nahoru. To, to vám všechno sdělíme. Jděte prosím na své místo, pan Höckmark. Ten mi právě musí také dát signál, že všechno je v pořádku. Kde pak je pan Höckmark? Kde pak je? Pane Höckmarku, takže jako první. Tak, Dámy a pánové, Tak, všichni skrutátoři zaujali svá místa? Tamhle kolega. Dobrá, tímto zahojeme čtvrté hlasovací kolo. Meine Damen und Herren, haben alle Abgeordneten ihre Stimme ab? Dámy a pánové, všichni odhlasovali? Ne, není tomu tak? Takže ještě jednou se vás chci zeptat, zdali všechny kolegyně a všichni kolegové odhlasovali. Chce ještě někdo v tuto chvíli odevzdat svůj hlasovací lístek? Ne, ne, já to samozřejmě tady musím dovést do konce, to je jasné. So, letzter Aufruf. Tak ještě jednou naposledy se ptám, zdali všichni už odhlasovali, tak tímto uzavíráme tedy toto čtvrté volební kolo a poprosil bych všechny skrutátory, aby přišli do místnosti R11 a my vás samozřejmě opět svoláme na začátek schůze. Já vycházím z toho, že se mezi 21. hodinou a 21. hodinou 15. minutou setkáme, protože už budeme mít k dispozici výsledky. Tímto odručuji toto jednání.